tady mám ještě pro vás jedno sdělení. Pan Carlos Jiménez Villarejo eh, oznámil své odstoupení jako europoslanec k 1. srpnu 2014. Tím pádem podle článku 4 bodu 3 našeho jednacího řádu parlament sdělí uvol, eh, informaci o uvolnění místa pala, pana Jiménez Villarejo příslušnému členskému státu. A pro všechny, kteří mě ještě poslouchají, přeji vám hezkou cestu domů a příjemně strávené léto. Doufám, že opustíte sál co nejrychleji a v co největší tichosti, abychom mohli při plné pozornosti těch, kteří chtějí setrvat, učinili eh, zadost vysvětlováním hlasování. A teď se dostáváme ještě k hlasová- vysvětlování hlasování, ale nejprve pan kolega k jednacímu řádu. Eh, pane předsedo, děkuji. Já chápu, že e, jsme tuto debatu nemohli e, nijak posunout, ale rád bych vyjádřil svou velkou spokojenost s tím, jak vedete toto zasedání. E, myslím si, že kdyby se všichni pánové více soustředili na práci, tak by to šlo i v té rychlosti. Teď se tady dostáváme k vysvětlování hlasování. Nejprve k situaci na Ukrajině začne kolega Tenok, který hovoří jménem své frakce a proto dostává dvě minuty. E Pane uh, předsedající, uh, eh, ECR vítá uh, zvolení a rozhodné vítězství prezidenta Porošenka, který uh,